nejenom míru chybovosti, ale zejména to, jak lze ty chyby odstranit, jak ty systémy by mohly lépe fungovat a jak také ty dobré způsoby rozšiřovat po celé Evropě. A druhá zpráva, ta se právě týká um, vlastně podobného tématu, které se týká chybovosti v výlohách na rozvoj venkova. Takže v, mém, v mé zprávě nejprve bych tady chtěla poděkovat panu Balčetisovi, panu zpravodaji za pracovní dokument a také za vynikající shrnutí naší zprávy a také um, to, že schválil naše zjištění a doporučení. Zpráva, o které dnes hovoříme, Eh, přemýšlí tedy o tom, jak získat větší hodnotu peněz vynaložených na projekty rozvoje venkova, abychom zaružili také, že ty ceny jsou rozumné. To znamená, eh, je ta otázka, že daňoví poplatníci Evropské unie získávají hodnotu za peníze, které vynakládají na tyto projekty. Účetní dvor komise a členské státy dlouho ví, že toto jsou obtížné otázky a že tam je také velké ehm, nebezpečí chybovosti. Eh, účetní dvor z toho tedy vycházel a snažil se zjistit, zda členské státy ehm, opravdu usilují o to, aby ehm, dosáhly rozumných nákladů. Také jsme ještě zkoumali osvědčené postupy a konkrétní příklady. Zjistili jsme, že tedy to vynakládání nebylo eh, nejefektivnější, eh, takže je důležité, ukazuje se, že členské státy se věnují pouze některým věcem, také v některých věcech tam byly možné lepší přístupy, které ale nebyly využívány. Komise také ani nezačala již od začátku používat nějaké poradenství, nenabízela osvědčené postupy. A také metody, které používaly členské státy, se lišily a úč, účetní dvor také zjistil, že eh, tam existují určité dobré přístupy, ale celkově tam také byly slabiny. Ukazuje se, že ty potíže vlastně přetrvávají ve všech zemích Evropské unie na základě informace z 88 programů. Na základě toho tedy účetní dvůr došel k závěru, že by bylo možné ušetřit, výrazně ušetřit v nákladech na projekty obnovu venkova. A tyto ušetřené peníze by se pak mohly používat na jiné další projekty. Účetní dvůr identifikoval mnoho oblastí do osvědčených postupů, které Eh, by také by vedly k tomu um, zlepšení situace a také vítá záměr komise připravit pokyny o zjednodušených nákladech. Tato zpráva ale říká, že tyto zjednodušené náklady nejsou všelékem a že také nejsou přímo uplatňovány na toto výlohy. Členské státy také připraví, eh, vyladí své podrobnosti k svých kontrolních systémů a také kontrolních eh, seznamů, jakmile bude schváleny programy rozvoje venkova na období 2014-2020. Nicméně je důležité, aby zde byly lepší kontroly a ne, ne, ne, nesmí být pouze více, více těch kontrol a více požadavků, ale spíše lepší zacílení. To jsou přístup, který tedy účetní dvůr prosazuje. Jsem velice rád, že jak komise, tak i zpravodaj také souhlasí s doporučeními našeho účetního dvora. Také se ukazuje, že třeba doporučení účetního dvora už byly částečně e, začleněny a komisí a také e, jde o to, Eh, aby zde bylo lepší poradenství členským státům. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit vynikající spolupráci, kterou jsme měli jak s komisí, tak eh, tedy pardon, jak s výborem, tak s členskými státy. A také jsem velice rád, že jsme si tedy mohli vyměňovat informace a poučení při přípravě této zprávy. Děkuji. Děkuji. Spravodajem je kolega Bačity, Balčitis, takže prosím, hned mu uděluji slovo. Pirmininkė, eh, pirmi kolegos, Děkuji. Paní předsedkyně, milí kolegové, nejdříve bych rád poděkoval tady přítomnému panu eh, Cardiffovi z účetního dvora za jeho zvláštní zprávu. Nebudu opakovat to, co zde už zaznělo. Všem je nám známo, že kontrola finančních prostředků na eh, rozvoj venkova je důležitá, protože se jedná o důležitou oblast a bohužel ne vše se tam daří. Musíme však systémy zlepšit tak, abychom lépe dosahovali našich systémů, například zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, lepší zaměstnanost, větší pozornost věnovanou environmentálním záležitostem alokované částky obnášejí asi 50 miliard eur a z pohledu krize, ze které pomalu vycházíme, je opravdu zásadní, aby všechny prostředky byly využívány co nejlépe. Problémy se však opakují. V období 2007 až 2013 měla komise eh, poskytovat pomoc, přicházet s opatřeními, s poměřovatelnými cíly, než něco schválí. Na druhé straně členské státy už celou řadu let neposkytují údaje, které by byly srovnatelné a které by nám umožnily lépe se orientovat v tom, jak jsou ty prostředky vynakládány. Proto já ve své zprávě zmiňuji celou řadu návrhů a doporučení, zmíním pouze některé z nich. Za prvé by komise měla zajistit, že členské státy využívají kritéria a seznamy, které jim dává k dispozici komise v příloze číslo 1. Zároveň by komise měla spolupracovat s členskými státy a zajistit, aby všechna kritéria pro kontrolu, eh, která využívá eh, účetní dvůr, jsou správně uplatňována, čili například změny projektu, konkurenceschopná cena, nejlepší přístup. Sdílené postupy by měly být vždy uplatňovány zejména u těch nejrizikovějších projektů. Zároveň by měly členské státy postupovat eh, efektivně z nákladového pohledu, využívat referenční ceny například a komerční ceny na trhu skutečném, spíše než spoléhat na omezených informacích, které jim poskytují dodavatele. Více pozornosti by mělo být rovněž věnováno projektům s vyšší hodnotou. Členské státy by měly pravidelně poskytovat srovnatelná eh, přiměřená informace o výstupech z projektů, o výsledcích projektu rozvoje venkova. Rovněž jste správně upozornil na to, že návrhy na zlepšení práce auditorů by měly být eh, prioritním způsobem zvažovány a komise by měla mít přístup k databázím v členských státech z nichž by mohla čerpat údaje, které potřebuje. Eh, Takto by vše bylo lépe eh, nějakým způsobem kontrolováno, řízeno a měli bychom si možnost vyměnovat informace a lépe bychom věděli, která část toho kontrolního systému musí být změněna e, s tím, že výsledek bude opravdu rovněž lepší. Děkuji. Tady se musím přiznat, že zpráva je opravdu kvalitní. Eh, je to velice kvalitní, výborná zpráva, protože je to takový zajímavý přehled eh, vlastně tam, kde jsou problémy a zajímavý eh, pro, přehled problémů nebo záležitostí, které by měly opravdu naléhavě být zlepšeny, tak tam je, toto je věc, kterou bychom měli ještě požadovat lepší vysvětlení. Kolega rád. děkuji paní předsedkyně, kolegové, kolegyně. Uh, Chtěl bych také poděkovat panu Kardefovi z ESD za tuto zvláštní zprávu, která obsahuje velice zajímavé podněty, které také s kolegy ve výboru pro zemědělské záležitosti a pro rozvoj venkova bychom tedy o nich měli diskutovat. Nejprve bych chtěl mm, se zeptat, poukázat na zkušenosti kolegy Vona, který tady už není. Eh, například z delegace do Nový Zéland, kde v 80. letech Nový Zéland vlastně Boural vlastně zrušil veškeré dotace do zemědělství a vlastně zemědělství se stalo tedy plně eh, konkurenceschopné bez eh, jakýchkoliv dotací tedy, čili a moje otázka je, zda tedy účetní dvůr má určité srovnání také s takovými to zeměmi, například co by se mohlo udělat, by to mohl být pro nás takový obrázek, aby zemědělství bylo konkurenceschopnější, protože v pozadí je také otázka, zda vlastně s našimi dotacemi nebo pomocemi vlastně za zda se nám zda by bez těch dotací zemědělství vůbec bylo schopné samostatného života nebo ne zda by se muselo určitým způsobem přizpůsobit, ale dá, protože dlouhodobé, trvalé dotace to také asi nebo nemožné. Potom další otázka se týká celkového přehledu eh, kapitoly 14. Tam píšete, že 1,3 procentních bodů eh, chybovosti, které tedy záležitosti, které se museli vracet. To je, tam je vlastně kvota 6,9 bodů ve srovnání s podmínkami, zejména na úrovni členských států, které byly zjištěny. Moje otázka tady k tomu je, zda jsou rozdíly v jednotlivých členských státech, který dosahuje lepších výsledků tedy. A druhá otázka v této slovisosti, zda jsou členské státy povinny provádět tady eh, toto hodnocení, anebo zda tady u těch vysokých procent chybovosti se jedná o záležitosti, možnosti, kterým bychom se mohli vyhnout, kdyby členské státy například se zřekly tady určitých záležitostí. To znamená, mohly by členské státy určitým způsobem se zříci nebo odbourat tu byrokracii spojenou. A potom další otázka se týká bodu 18 a 19. Tam jde o otázky e, provádění nebo spíše čerpání těch prostředků. Zde by mě zajímalo, u těch, kteří ne využívají ty prostředky, to jsou rozdílné země, jsou tam země jako Bulharsko například nebo Rumunsko, kde také u vlastně máme relativně nízkou, nízký poměr té absorce. Potom jsou země jako Dánsko například, kde zase jsou velice dobře využívány, absorbovány ty prostředky, takže mohl byste nám říci trošku, jaké jsou vaše dojmy, co se týká tady té, toho poměru čerpání nebo využitelnosti. Děkuji. Další je kolega Sabama na seznamu řečníků. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve poděkovat zejména zpravodaji, Ano, Cardiffovi, a pardon, tady Eh, panu zástupci Evropského učitního dvora, panu Kardefovi. Chtěl bych říci, že podporuji zprávu i body, které vypíchl. Zároveň bych ale ještě chtěla dodat, že nemůžeme dostatečně zdůrazňovat eh, to, jak je důležitý přístup založený na riziku. A ještě eh, chci dodat, že když tuto zprávu skombinujeme s informacemi o státech, které mají nejhorší výsledky, tak znovu se dostáváme k tomu, že ty účinné kontroly je možné činit, aniž bychom eh, vlastně museli na to vynakládat více peněz, takže pak je zde otázka, zda opravdu neplýtváme veřejnými penězi, penězi daňových poplatníků. Já si myslím, že opravdu ten přístup založený na riziku je dobrý. Můžeme více spolupracovat s členskými státy v tom, abychom zajistili, že jejich kontrolní systémy budou fungovat tam, kde mají být. Takže je tedy, za, za, je tedy nutné zaručit to, aby ty kontroly probíhaly tam, kde jsou zapotřebí. Je to samozřejmě ale v dikci členských států, aby zaručili, že tento přístup bude fungovat. Ale celkově um, jsem rád, Eh, když, se, když si v té zprávě čtu některé věci, třeba článek 9, tam se hovoří o tom, že, jsou, že, že není důležité mít více požadavků a více kontrol, ale spíše zacílit ty kontroly tam, kde jsou zapotřebí. A také je důležité, aby ty kontroly eh, byly přiměřené výši rizika. Myslím si, že pokud budeme po této cestě pokračovat, tak eh, to bude lepší. Děkuji. Děkuji nyní paní kolegyně Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto eh, dobrou zprávu. Mám pouze jeden komentář a jednu otázku, je to spíše do budoucna. Chtěla bych při této příležitosti také se obrátit přímo na pana Cardiffa a na pana Balčitise. Otázka rozvoje venkova je stále více považovaná spíše za téma, které spadá do oblasti soudržnosti nebo konkurenceschopnosti, protože už to nebereme jako nějakou tradiční e, politiku. Také to samozřejmě souvisí i s ekonomickou činností v, na venkově. Obnova venkova se teď spíše soustředí na místní akční skupiny, které teď, teď nyní také nedávno získaly větší moc, větší sílu. Jsou to vlastně většinou nově zjednané skupiny, které budou žádat o finanční prostředky. Ehm, ty tradiční agri- zemědělské projekty se často mění v takové nové mm, netradiční projekty. A chci se zeptat, jak se účetní dvůr bude stavět k této nové situaci, k těmto novým subjektům. A chci se také zeptat, zda výbor KONT by měla rovněž reflektovat tuto změnu situace, jak se na to dívá zpravodaj. Děkuji. Ano, já bych měla také pár otázek na komisi, takže když si čtu vlastně, pokud by byly na náklady přiměřené, nebylo to dostatečně efektivní, pokud, tak bych mohla si, že jsme asi nekontrolovali to tam, kde skutečně jsou ty problémy. Já vím, že jsou určité akční plány, které možná trošku přišly pozdě, které samozřejmě mají, pokud bychom měli příliš vysoké prohlášení, co se týká nákladu, jak by to znamenalo, že členské státy možná dostávají příliš mnoho peněz pro některé programy. Takže já dám nyní slovo panu řediteli Longovi, aby nám toto objasnil. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval našemu zpravodaji za dokument, který se opravdu eh, dotýká jádra problému. Je to samozřejmě důležité téma k uvahám pro nás všechny. Také bych chtěl poděkovat kolegům z Evropského účetního dvora za zprávu, která eh, samozřejmě eh, je určitě zásadním příspěvkem a která je také předložena v mimořádně vhodném okamžiku, to znamená v období, kdy nám začíná nové, tedy programovací období. Jsme samozřejmě velice zapojeni do tohoto odvětví, chceme eh, eh, hledat úspory, chceme být co nejefektivnější v programech pro rozvoj venkova. Samozřejmě věnujeme obzvláštní pozornost eh, těm pomocím pro investicím, a to jak veřejným, tak soukromým. Zde bych chtěl připomnět, že komise schválila proaktivnější přístup, který je lépe koordinovaný. Eh, oproti těm posledním rokům, kdy se vlastně věnuje větší pozornost specifičnosti nebo konkrétním specifickým oblastem výdajů. Domníváme se, že s pomocí členských států, s pomocí eh, regionálních a národních orgánů eh, že to vlastně povede k efektivnějšímu využívání prostředků, které tedy budou využívány v programovacím období Eh, které tedy v současné době začalo. Komise vítá eh, tuto zprávu Evropského účetního dvora a také ty náměty a návrhy, které obsahuje a které ostatně také jsou zhrnuty ve zprávě vašeho zpravodaje nemůžeme vždy eh, stoprocentně sdílet všechny závěry, všechny náměty, ale obecně řečeno jsme zcela pro Eh, návrhy a názory, které jsou obsaženy v této zprávě. Domníváme se, že ta zpráva je velmi konstruktivní, že obsahuje celou řadu pozitivních příkladů a obsahuje také významné, významná doporučení členským státům. Tato zpráva, jak jsem již řekl, je předkládána v období, kdy se připravuje nové programovací období, takže opravdu máme ještě dosti času eh, přijmout ta opatření, která jsou ve zprávě uvedena. Ve zprávě je obsažen eh, určitý kontrolní seznam, checklist, který nám umožní lépe zhodnotit eh, kontrolní systémy a rizika a samozřejmě vzít také v úvahu veškeré akce a opatření v oblasti rozvoje venkova. Využili jsme tento kontrolní seznam v dokumentech, které budeme předkládat jednotlivým členským státům. Dobré finanční řízení vlastně musí být zajišťováno ze strany členských států a efektivní systémy kontroly jsou zásadním prvkem tady této zdravé, dobré finanční zprávy dosáhnout určitou úroveň os úspor, to je také samozřejmě důležitá věc nad tím. Toto je, patří do analýzy v období přípravy těch projektů a přípravy financování. Komise vlastně a oddělení komise, a to je také odpověď na vaše otázky, provádí pravidelné kontroly v rámci víceletých programovacích období a tato, analýza, tato obsahuje také analýzu rizik. To Toto je uvedeno v debatě, které, eh, která byla vedena. Komise samozřejmě má v úmyslu pokračovat v této činnosti eh, v, určitý, eh, v přípravě určitých vodítek, určitých hlavních směrů pro členské státy. Budeme tak, jedná se také o to, abychom sdíleli osvědčené postupy, a to znamená v, v oblasti zejména tedy ty orgány, které zajišťují, rozdělují financování v oblasti rozvoje venkova a také na národní úrovni. Budeme samozřejmě pokračovat v naší činnosti určitého školení. Budeme organizovat a organizovali jsme už workshopy, kde jsme velmi přesným, cíleným způsobem se zabývali eh, specifikami a také jednotlivými problémy. Chybovost, kterou předkládají jednotlivé, eh, kterou dosahují jednotlivé členské státy, musí být předmětem konkrétních specifických eh, opatření, kterými se bude zabývat jak komise, tak Evropský účetní dvor. Také bych se pokusil odpovědět na určité další připomínky nebo otázky, které zde zazněly. Začal bych tedy nejprve vaší obavou, to znamená, co vlastně dělá komise. Takže já bych chtěl uvést dvě čísla, paní předsedkyně, týkající se toho, co jsme uvedli, provedli v oblasti auditu a finanční kontroly za poslední tři roky. Týka je, je to kolem 120 milionů eur a potom další číslo, které se týká roku 2013, to znamená to, co vlastně pokrývají členské státy prostřednictvím jejich akcí, jejich opatření, to o, e, je 98 milion, milionů euro. Takže 58 milionů pokrytých členskými státy, 121 milionů euro přispění komise. Takže to jsou výsledky našich akcí, našich činností, ale potom jsou zde také určitá preventivní opatření, která jsou možná ještě důležitější a ještě efektivnější, která by díky akčním plánům měla přispívat ke zlepšení celkové situace v této oblasti. Dále bych chtěl také říci, že určitým způsobem extrapolovat případ Nového Zélandu, a převést ho na naše venkovské oblasti, to je určitě zajímavá myšlenka, ale možná to není až tak relevantní, protože se jedná o dva zemědělské systémy, které jsou opravdu příliš rozdílné na to, abychom mohli přemýšlet o nějaké transpozici, o převedení toho systému na Evrop, do evropského prostředí. Ale je pravda, že je to zajímavá úvaha. Další možná cesta to je otázka zjednodušení národních pravidel. To to je také jedna z velkých os činností, kterou bychom se rádi zabývali. Dále bych vám chtěl také říci, že věnujeme opravdu velkou pozornost roz, iniciativám rozvoje na místní úrovni, stejně tak jako akcím na v oblasti inovativnosti v zemědělství. Je to také velké téma tady tohoto programovacího období. A potom zde zazněly další připomínky. Komise opravdu věnuje velkou pozornost těmto otázkám, abychom se vyhnuli problémům. Domnívám se, paní předsedkyně, že jsem v podstatě odpověděl na vaše otázky, které zde zazněly. Děkuji. Die Frage der, der Otázka přiměřenosti cen No, tam bych si ráda vyslechla více. Otázka, když například členské státy či úřady si to přepočítají tak velkoryse, že je to vlastně příliš v souladu s tím, co opravdu potřebují. Tak to se zamýšlím, co jste s tím udělali, jak jste ověřili, zda e, ty jejich požadavky jsou přiměřené a pokud ne, tak jak tu situaci upravit. Si, uh, eh, ano. Děkuji. Tak samozřejmě Působili jsme prostřednictvím finančních korekcí, jak jsem již řekl, ale musím říct, že přítomnost a budoucnost je jiná než minulost, protože prováděli jsme velkou akci vzdělávání, školení eh, národních orgánů, abychom se snažili řešit tyto problémy, aby se nám podařilo dosáhnout skutečné strukturovanosti cen a nákladů, které by měly vycházet ze zcela jiných základů. Eh, Evropský účetní dvůr kritizoval určité základní věci, například příliš vysoké referenční ceny, které nezohledňují skute, tržní skutečnost a toto jsou právě věci, které v příštím programovacím období již nebudou možné. Už to vlastně nebude součástí našeho programovacího období, protože provádíme trvalou analýzu všech programů, kdy nám členské státy musí zaručovat, že přijali určitá opatření, aby se vyhýbali problémům nebo potížím z minulosti. Takže provedli jsme analýzu, která sleduje, kontroluje ty jednotlivé programy a zohledňuje právě tady tento typ problému. Děkuji, pan Cardiff. Oh, thank you. That's, um... No, děkuji. No, myslím, že ten poslední příspěvek byl poměrně potvrzující. Myslím si, že některé otázky eh, se vlastně trošku stýkají i té další zprávy, o které budeme hovořit, takže já se spíše soustředím na to, jak jste jak na, ten, na tu otázku toho Nového Zélandu, ehm, o kterém jste hovořili. Myslím si, že pan Tyrer hovořil spíše o tom obecném principu, zda mají být dotace a jak fungují, zda fungují. A na to se zaměřují naše audity e, výkonu, to jsou ty perform, performance audits. E, zatím jich není tolik, ale budeme se soustředit se na ně více zaměřovat. Pak otázka politiky zemědělství. Zda bychom měli podporovat vůbec produkci potravin, to je taková obecná otázka, obecná politická otázka, na, o té se spíše musíte bavit jste vy, to spíš musíte rozhodovat vy a my potom můžeme pouze kontrolovat, jak je to platňováno. Pan Salotas neměl ani tak otázku, jako spíše komentář. Soustředil se na to, že ty systémy, kontrolní systémy musí být nastaveny podle výše rizika. O to také usilujeme, ale komise má určité dilema, nebo každý, jak komise v členské státy, tak i účetní dvůr mají dilema. Když chceme zlepšit systém, má tam být více kontrol, které budou dražší. V některých případech je to opravdu uh, nutné, ale v některých je lepší soustředit se na rizikové oblasti. V některých členských státech se třeba kontroly soustředí na um, velké granty. Takže se tam soustředí na ty velké částky. A když se soustředí na ty velké oblasti, tak vlastně eliminují uh, chyby v největších oblastech. Takže posouzení rizika, adaptace na riziko, to jsou přesně věci, o kterých zde hovoříme. Celkově jsme rádi, že na to panuje dobrá reakce. Je pravda, že ta zpráva je spíše napsaná pro komisi a pro členské státy, než úplně pro vás. Hmm ta zpráva se soustředí spíše na, ty, na to uplatňování v praxi, než na tvorbu politik. Ale myslím si, že je dobré, abychom se třeba za tři, za čtyři roky podívali znovu na stejné téma a abychom se zamysleli nad tím, zda ty praktické doporučení, které byly uplatnitelné v praxi, byly opravdu použity, byly zavedeny a zda měly pozitivní dopad jste se hovoří asi o 50 miliardách, takže pokud bychom ušetřili třeba jenom 2%, tak je to miliarda. A to, tato miliarda vlastně nepoplyne zpátky do rozpočtu členských států, ale bude, eh, bude vlastně eh, k dispozici třeba na další projekty, takže to hm, bychom měli využít. Bylo teda, eh, šlo o miliony, pardon, 50 milionů a 1 milionu. Ano, teď pan kolega Balčitis. Ano, já vystoupím velice stručně. Ještě se vrátím k tomu Novému Zélandu, který jste, který jste kolega porovnával s Evropskou unii. Nový Zéland se nikdy nevzdal toho, že zemědělství je hlavní oblastí jejich činnosti zatímco v Evropské unii jsme se vlastně před pár desítkami let rozhodli, že zemědělství je pouze jednou ze strategických oblastí. Máme zde třeba Dánsko, máme zde Bulharsko, máme rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Musíme připustit, že poté, kdy přistoupilo Bulharsko a Rumunsko k Evropské unii a kdy se rozšířila unie, tak eh, jsme si museli uvědomit, že jsou rozdíly v rozvoji, rozdíly ve zkušenostech. A některé země do, eh, některým zemím se podařilo poměrně rychle se rozvinout. Některé země by mohly být ještě více podporovány, aby se ještě více rozvinuly. A jak komise, tak účetní dvůr i parlament musí mít přímý přístup k, na internet k údajům členských států. To nám umožní zasáhnout preventivně. Také je to, nám to umožní třeba formulovat určité dotazy ve věcech, které nám nebudou připadat, že fungují správně. Samozřejmě dnes eh, jsme svědky toho, že členské státy zlepšují své kontrolní systémy, mm, soustředí se také na otázky účetnictví. Já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru za práci, kterou dělá, protože to opravdu není lehké dostat se do všech těch specifik zemědělství a rozvoje venkova. Děkuji. Děkuji, já se mluvám, ono trošičku trvalo, než jsem dostala překlad. Takže za tři roky vlastně zase ta zvláštní zpráva bude předložena, takže máme určitý čas přemýšlet, možná tedy by potom mělo nastat určité follow-up, určitá následná práce ze strany pana Kadefa a jeho týmu. Myslím si, že jsme stále byli svědky toho, že vlastně tam byla určitá chybovost, ale potom už se příliš nekontrolovalo, zda se řádně odbourává. Tím se dostáváme k dalšímu bodu to je velice doležena ta zpráva týkající se pochybení ve výdajích na rozvoj venkova, jaké jsou jejich příčiny a jak je řešit. Je to taková horizontální zpráva. Zde je paní Razy Budbergite jako členka Evropského účetního dvora, která je příslušná za tuto problematiku, takže tímto jí dávám slovo. Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen paní předsedající, vážení poslanci, vážení zhromáždění. Jsem ráda, že zde mohu prezentovat tuto zprávu účetního dvora. Odhadujeme průměrnou chybovost na rozvoj venkova. V období od roku 2011 do 2013 obnášela 8,2%. To je na základě auditu eh, u těch prohlášení věrodnosti DAS. Opatření eh, se týkala dvou třetin a ostatní se týkaly eh, pomoci na eh, zemědělské platby. Obecně soud zjistil, že se jedná o tu non-compliance, čili neplnění kritérií, eh, nerespektování závazku týkající se eh, prostředí a rovněž těch zemědělských pradek a iniciativy, které to mají řešit, zatím byly účinné pouze částečně. Začněme těmi investičními opatřeními. Veřejné orgány byly zásadním zdrojem chybovosti, protože nedodržovaly pravidla pro veřejné zakázky. Vážná pochybení to byla například udělování udělování zakázek bez eh, tendru, který by mu přecházel, eh, nerovné zacházení s účastníky výběrových řízení a ne, nedbalá výběrová kritéria. Obecně to bylo například způsobeno omezenou zkušeností pracovníků, často v malých obcích a tomu, že dávali přednost určitým dodavatelům. Rovněž pravidla pro způsobilost byla porušována jak veřejnými, tak soukromými adresáty těch eh, fondů v mnoha opatřeních ať už například, protože byl někdo ne způsobili, nebo tam byly určité nespůsobilé ponožky. Většina z nich sice byla nezáměrná, ale zdá se, že u určitých máme náznak toho, že k tomu docházelo úmyslně a tam, kde jsme něco takového zjistili, tak to předáváme Olafu. Účetní dvůr nezjistil chybovost v relativně jednoduchých opatřeních, jako například program Mladí farmáři, kde je málo těch požadavků, a je to soustředěno na jednu věc a jsou to jednotlivé platby. Na druhé straně například ten program, který se jmenuje Přidaná hodnota zemědělským a lesním výrobkům, byl velice náchylný k chybovosti. Tam šlo o velké částky a přímo to bylo, mm, ten systém vybízí k tomu, aby byl obcházen. Členské státy by měly eh, předcházet většině těchto chyb, měly eh, přístupné ty materiály a nevyžádali se, případně jich nevyžudili a jejich kontroly nebyly dostatečně důsledné. Máme rovněž i příklady dobrého postupu. U těch zemědělských územních pladeb eh, podporu na zemědělskou plochu, eh, tam většina se týkala um, neplnění těch závazků k životnímu prostředí. Tam jsou příčiny dvě. Malé podněty k tomu, aby stálo za to dodržovat podmínky, nedostatek kontrol a nízké sankce. Akční plán, eh, se kterým přišla komise, se snaží eh, tyto chyby řešit, ale zatím je členské státy nevyvinuly k tomu, aby mohl vzniknout systém, který se bude těmi záležitostmi zabývat. Navíc právní rámec EU na období 2014 až 2020 má potenciál snížit tu chybovost, i když potřebujeme další iniciativy i na úrovni členských států. Legislativní iniciativy. Protože tam právě je zdrojem těch chyb porušování těchto pravidel. Z pohledu účetního dvora je klíčem k úspěchu nalezení správné rovnováhy mezi počtem a složitostí pravidel, které mají vést eh, k plnění cílů daných politik a potřebě zaručit správnost eh, vynakládání prostředků. Tedy, abychom tyto slabiny odstranili, navrhujeme následovné. Komise musí pokračovat v nápravných opatřeních a soustředit se na příčiny chyb a členské státy by měly přicházet s podrobnými pokyny eh, u těch adresátů dávek jak u um, veřejných soutěží, eh, tak u toho, aby zajistil, aby nedocházelo k obcházení pravidel a zajistit, že všichni budou věnovat patřičnou pozornost i životnímu prostředí, i eh, administrativním kontrolám. Další bod. Komise by měla monitorovat implementaci um, těch eh, plánů pro rozvoj venkova a brát vše v potaz, včetně i pravidel na národní úrovni. Jednoduchá pravidla u některých systémů by možná mohla být přenesena i na jiné programy, aniž bychom ohrozili jejich cíle a měli bychom se zamyslet nad tím, jak by to mohlo například být uplatněno u zpracování zemědělských produktů. Ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji za pozornost. Důležitá zpráva. Poukazuji na to, že u obou zpráv zde jsme přizvali i eh, členy výboru pro agri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 předsedkyně. Nejdříve děkuji paní Budbergite za takto komplexní podrobnou zprávu, která opravdu dobře odráží situaci. Zajišťuje nám nikoli pouze hloubkovou analýzu těch zjištění, ale přináší i nové podnětné myšlenky ke snížení současné chybovosti. Jak sami vidíte, chybovost v tom odvětví je stále ještě vzdálena ideálu. Už se o tom hovořilo mnohokrát, nikoli pouze na našem výboru ale e, stále ještě je to něco, co je příliš vysoké, ale nebudu se tomu věnovat. Budu se věnovat konkrétní zprávě. Začnu pozitivy. E, zdůrazním, že musíme um, odměňovat a uznávat snahy členských států i komise odbourávat chyby, zejména v oblasti rozvoje venkova, zejména v situaci, kdy teprve pomalu vybředáváme z krize. Nápravná opatření, eh, která, na která zpráva poukazuje, eh, už se odrážejí v postupu jak komise, tak členských států a zdá se, že tady máme dobrou vůli pokračovat. Nicméně musíme požadovat, aby komise eh, sledovala ve velice bedlivě, zda opravdu v těch programech dochází k pozitivním změnám. Jedním z konstruktivních kroků by bylo další zjednodušení. Slyšeli jsme, jak pan komisař Hogan mluvil o tom na našem posledním zasedání výboru, kde jasně sdělil, že to zjednodušení není zatím dostatečnou měrou provedeno a že je to na letošní rok jeho vrcholná priorita. Já bych v návaznosti rád zdůraznil, že opravdu v praxi musí to zjednodušení nastat. Na druhé straně plně nezdílím názor, že e, snižování chybovosti obecně v rámci společné zemědělské politiky se to tak to nedá jednoduše provést. Bez zjednodušení to nepůjde, naopak se bude chybovat zvyšovat. Z mých diskusí eh, na radě v komisi eh, vyplývá, že právě v farmáři, zemědělci eh, budou dotčeni těmi novými pravidly. Musí projít 500 stran nové legislativy, aby se plně seznámili s novými pravidly. Konkrétní návrhy na budoucí simplifikaci, například intenzivnější využívání toho zjednodušeného účetnictví, když eh, se snažíme vyučtovávat náklady. Metodologie by měla být jasně i reflektována v metodologii členských států. Máme tam totiž rozpory eh, nikoli v rámci komise a jejich služeb, ale dokonce i ještě mezi komisí, členskými státy a různými odbory plně souhlasím e, s tím doporučením, že by členské státy měly přijít s nápravnými opatřeními, například podrobné pokyny těm beneficientům, jakým způsobem uplatňovat například pravidla pro veřejné soutěže, e, inspektorům, jak detekovat případné záměrné podvodné jednání a mít efektivní sankce, které budou mít tu odrazující účinnost. A v neposlední řadě vládě apeluji na komisi, aby přišla s podrobnou analýzou nákladu eh, u té zcela jasně negativní korelace mezi velikostí projektu a mírou chybovosti. Takováto hloubková analýza by nám měla přinést nové efektivní možnosti postupu eh, ve směru snižování chybovosti. Děkuji. Děkuji. Než dám slovo zástupcům komise, tak bych ráda položila také několik otázek. Zpráva je samozřejmě opravdu má obrovský význam, protože je zde poprvé také uvedeno, že vlastně komise nespočítala úplně dobře tu chybovost. Takže to že vlastně výsledky Evropského eh, z účetního dvora se lišily tedy poměrně výrazně od vašich. A vlastně je zde, jsou zde různé možnosti analýzy, takže jaké je vysvětlení tady toho, tam i v jedné zprávě 5,8, eh, Evropský účetní dvor říká 8,2 takže jak, co s tím teď dělat vlastně? Měla by zde být poměrně rozsáhlá korčinnost v oblasti korekce ze strany komise, tedy, která by měla následovat, takže to už mě, z toho jsem trošku smutná, protože jsem si vždycky myslela, že vlastně hodnocení efektivního využívání peníze by měla, peněz poplatníků by měla být společná práce. Teď je zde tedy druhá otázka, zba, že třetina, tedy 1,3 procenta porušení, ale 6 celých evropských pravidel, ale 6,9 tedy na národní úrovni. Tady je zde otázka cold platings, takže nejsem si zcela jistá, zda tedy mm, tady tato pravidla jsou ještě dostatečné. Jak vidíte tuto otázku gold, plate, gold plating, tedy v zem, oblasti zemědělství nebo ve venkovské oblasti a co vlastně podnikáte nebo co hodláte podnikat? A potom ESD, EUD e vlastně říká, že je zde zhruba o osmina tedy porušení e, ze strany soukromníků, jak, kolik případů v OLAFu jste tedy, u OLAFu jste tedy měli v této oblasti a co by se z toho dalo vlastně odvodit, jestli nastal skutečný pik, tedy zvýšení těch případů, které byly předány OLAFu. Takže mě by zajímalo, Ehm, vaše ovdání by mohla být tedy srovnání s výroční zprávou. Já si myslím, že toto, tak ty, ty výsledky by neměly být tedy přijatelné, protože rozvoj venkova a zpravodaj na to poukázal, to je skutečně vlastně opravdu zdroj eh, rozvíjí, protože a pokud by tedy hodně těch příjemců nesplňovala ta pravidla, a pokud tedy říká ještě k tomu se porušují nikoli v evropská pravidla, ale ta národní pravidla, tak to je opravdu problém. Ještě jednou zde bych chtěla přivítat pana Alongona, eh, ředitele DG Agri, který by a doufám tedy, že nám zodpoví na tyto otázky. Prosím. Krase, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji a Evropskému účetnímu dvoru za jeho zprávu. Tato zpráva eh, je opravdu je důležitým a užitečným přispěním a jak pro komisi, tak pro členské státy pro snižování chybovosti, protože ta chybovost je opravdu nepřijatelná. Ty rozdíly v chybovosti právě při aplikaci a roz, politiky v oblasti rozvoje venkova. Myslím si, že závěry eh, u EUD eh, podporují nebo potvrzují závěry pracovního dokumentu komise, který byl předložen radě a parlamentu. Eh, co se týká tohoto bodu, tak eh, bylo dosaženo naprosté dohody, schody mezi komisí a EUD. Také bych rád řekl, že politika rozvoje venkova si vytyčila náročný, náročné cíle, možná, že úroveň kontroly je příliš nízká a z toho také plyne právě ta vysoká míra chybovosti. Rozvoj venkova je předmětem sdílené kompetence. Členské státy tedy odpovídají za systémy kontroly a uplatňování pravidel. Komise zde vlastně plní jen určitou roli dohledu. A tu válku se nám nepodaří vyhrát, paní předsedkyně, pokud vlastně nebudeme mít pomoc místních a regionálních eh, orgánů a členských států. Většina těch nesrovnalostí, což správně zástupkyně dvora, eh, účetního dvora zmínila, 84% souvisí s nedodržováním, s překračováním národních nebo regionálních pravidel. Komise zcela souhlasí s EUD, eh, když říká, že členské státy by byly měly a byly mohly vyhnout se většin, většině těch chyb, které tedy byly eh, eh, identifikovány. 8,2% míra chybovosti, to je skutečně velice vysoké, to je opravdu nepřijatelná míra chybovosti. Ale to však neznamená, že ty částky nebo prostředky byly použity ke špatným cílům nebo že nebylo dosaženo těch cílů. Komise má určité korekční mechanismy, které pravidelně využívá. To vidíme také ve finančních korekcích, které eh, vlastně člensk, kterým se členské státy musí podrobovat, eh, když dochází k určitým problémům. Dále, když identifikujeme určité mezery, určité problémy v některých členských státech, tak tyto členské státy musí přijmout nápravná opatření. Komise se domnívá, že administrativní kontroly oblast působnosti jejich by se měla rozšířit. Komise v rámci svých eh, auditů eh, schody systematicky zkoumá možnost, zda by eh, mohla být eh, zajištěna nějaký systém doplňkových kontrol, včetně kontrol v terénu. Od roku 2012 se komise také zabývá otázkami právě této vysoké chybovosti a žádá členské státy, aby zpracovali a předložili akční plány. Ostatně tyto akční plány také byly zmíněny eh, ze strany Evropského účetního dvora ty akční plány jsou systematicky pravidelně kontrolovány ze strany komise. Ostatně bych se chtěl zmínit o dohledu, protože jak účetní dvůr, tak zpravodaj o tom hovořili. Dosud jsme organizovali čtyři semináře, kde vlastně, kam jsme pozvali vlastně všech zástupce všech řídících orgánů z Unie, takže my vlastně vyvíjíme úsilí díky kolegům z Evropského účetního dvora, se tedy tyto aktivity provádějí. V akčním plánu, který by měl být předložen v květnu, budou také opatření, která by měla, být řeš, která by měla řešit problémy identifikované ve stávající zprávě. Chceme provádět pravidelné výměny s, Evrop, s jednotlivými členskými státy, také jsme poskytli doplňující eh, dokumenty o opatřeních v oblasti rozvoje venkova a další horizontální opatření, která jsou relevantní, například ta možnost zjednodušených nákladů, například u veřejných zakázek. Komise organizuje určité workshopy na žitá témata s orgány zajišťujícími platby. Plat, zaj, Zabývali jsme se možnosti zjednodušených nákladů, postupů pro zadávání veřejných zakázek a také platbami v oblasti agroenvironmentální oblasti, o které se také zmínila zástupkyně účetního dvora. Na každý ten, z těchto seminářů jsme pozvali naše auditory a odpovědné pracovníky pro jednotlivé zeměpisné oblasti. Nový legislativní návrh, který bude platit na období 2014 až 2020, tak tyto legislativní návrhy budou mít dopady a umožní také eh, korigovat, napravit některé ty chyby a problémy z předchozích období. Také doufám, že se nám podaří poměrně významným způsobem snížit zdroj těch chyb. Omezili jsme tedy počet těch směrů, které byly možná příliš detailní. Zavedli jsme určité paušální platby a snažíme se jednat s platebními orgány a také vlastně s místními a regionálními orgány. Věnujeme samozřejmě také pozornost možnosti kontroly, kontrolovatelnosti těch výdajů. Také přemýšlíme o určitých sankcích, jako například pozastavení nebo přerušení plateb. A samozřejmě také očekáváme nápravná opatření ze strany členských států. Doufám, že výsledky budou vidět velmi brzy, zejména když se tedy pracuje na víceletých programech. Ale je potřeba, aby to úsilí bylo společné, aby to bylo tedy společné úsilí komise a členských států. A jsem přesvědčen o tom, že od roku 2013 už vidíme výsledky, protože došlo k poměrně významnému snížení chybovosti, čili výsledky tohoto společného úsilí se již začaly projevovat bilaterální setkání s dohledovým výborem, s Evropským účetním dvorem, s komisí také umožní komisi poskytnout určité hlavní směry, určité pokyny v tom, aby se vyhýbali, aby předcházeli těm chybám. Je mělo by se jednat o určitou platformu výměny osvědčených postupů. A nyní bych se chtěl na závěr dostat k takovému tomu velmi specifickému bodu, podle mě ty rozdíly, které vidíme v hodnocení poměru chybovosti komise a poměru chybovosti z Evropského účetního dvora, závisí na metodice výpočtu ty metodiky jsou, se liší tedy. Komise a EUD používají jinou metodu výpočtu. V posledních letech jsme rozvíjeli, vyvinuli určitou metodu s kontrolními údaji, ale také s na základě auditu Evropského účetního dvora. K tomu se připojují výsledky našich auditů a zapojujeme tedy všechny tyto záležitosti, všechny tyto prvky, aby se ta chybovost stanovila nejsprávnějším způsobem. A zcela jasně se snažíme zaměřovat a dívat na to, kde, odkud pocházejí ty chyby. A myslím si, že se nám podařilo už dosáhnout značného pokroku. Řekl bych, že EUD, pokud jde o něj, používá metody založené na vzorek 193 bodových, bodově vybraných akcí samozřejmě, a samozřejmě na různém základě se ty výsledky mohou lišit. Domnívám se, že míříme ke stejnému cíli a vidíme, že vyplývají stejné tendence, tedy v tom, co konstatuje účetní dvůr a v tom, co konstatuje komise. Ano, takže v zásadě souhlasíme, i když možná ta čísla se tedy zatím liší. Nyní se dostávám k otázce podvodů. Strategie, která tedy byla uplatněna, pokryvá všechny členské státy. Organizovali jsme semináře pro zaměřené na předcházení postup, eh, podvodům při audite. Když jsme zjistili eh, případy podvodů, tak jsme je oznámili příslušným úřadům, a, ale v současné době bohužel vám nemohu uvést nějaké konkrétní přesné číslo ohledně počtu podvodů, které jsme zjistili v posledním období, ale pokud dovolíte, tak vám je mohu dodat, mohu vám tato čísla dodat do několika dnů. V současné době se snažíme pracovat s členskými státy na tom, abychom opravdu skutečně zjednodušili ta pravidla na národní úrovni. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrá, tedy děkuji. Já se domnívám, když to, že máme roz, kdybychom měli rozdíl o půl procentního bodu nebo o jeden procentní bod, tak řeknu dobrá, ale tady zde máme rozdíl téměř 3%, proto bychom při příštím absolutoriu měli skutečně velice bedlivě sledovat, zda se skutečně tato věc zlepšuje, zda se to vyvíjí. Já si myslím, že být pozorní, to neznamená jen samozřejmě sledovat tu současnou situaci, ale pravděpodobně je možná také určitá solidarita mezi odbornými eh, ředitelstvími a odbornými orgány. Skutečně tady se musí něco zlepšit. Něco tady nesedí prostě, máme zde nějaký problém, ale samozřejmě budeme se touto Eh, otázkou dále zabývat. Ta čísla, o kterých jste hovořil, že nám dodáte, budou vítaná pochopitelně kolegyně. Balkergite ještě chce něco říci? Petrum Pej. Této kadenci mesi... No, děkuji, paní předsedkyně. Ir kas turėtų atsakingas būti už ES lėšų teisingą panaudojimą. Ir tai yra patogu Europos. Pardon. Takže během posledního období došlo k využívání evropských financí a v té době jste padlo takové stanovisko, že za, to jsou, že za ty chyby jsou odpovědny členské státy. A tehdy jsme tedy očekávali, že komise uspořádá nějaká školení, nějaké workshopy a zaujme další opatření. Ale já mám, já mám pocit, že za to by vlastně měla nést vinu komise. Takže vlastně všechny tři instituce jsou přece naopak eh, odpovědné za řádné využívání evropských prostředků, takže jak to udělat? Můžeme to udělat tak, že zajistíme, že členské státy mají adekvátní kontrolní systémy, které umožní snížit chybovost, aby se ta chybovost dostala pod určitý práh. Teprve poté můžeme očekávat, že se situace zlep- změní k lepšímu. Commission. Sì, eh, grazie Presidente. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. V zásadě souhlasíme. Musíme samozřejmě jednat, musíme se zaměřit na kontrolní systém členských států. Popravdě řečeno, to je vlastně to, na co se v současné době soustředujeme. V této chvíli ověřujeme, zda ty akce, zda ty aktivity jsou vůbec kontrolovatelné v členských státech a Paralelně navrhujeme členským státům, aby se co do maximální možné míry zjednodušila pravidla na národní úrovni. Chtěl bych ještě dodat k, té, k tomu zjednodušení na celkové úrovni, že komisař Hogan se snaží uh, provádět určitou globální, eh, globální opatření ohledně možnosti zjednodušení celé té politiky, všech těch pravidel. Takže k tomu vyzval instituce, včetně Evropského parlamentu, ale také zástupce jednotlivých členských států. Výbor Agri vlastně bude přispívat k této práci. A rada samozřejmě již také předložila dokument, který je poměrně významný, který obsahuje určitá, určité návrhy na zjednodušení. Ano, takže v současné době na tom pracujeme. Jsem si přesvědčen, že o tom budeme mít možnost ještě detailněji diskutovat. Je to opravdu osobní zaangaženost komisaře Hogana, že se bude působit ve směru zjednodušení těch pravidel. Máme sam, ještě samozřejmě je to, máme tedy naději, že k tomu tak eh, bude. To je tedy další dotaz. Frau Budbergite, zum Abschluss. Thank you. Thank you. Eh, no, děkuji. Já bych se ráda vyjádřila nejprve k té vysoké chybovosti v rozvoji venkova. Opravdu, ta otázka stojí, zda ta vysoká chybovost se snižuje. Chtěla bych vás upozornit na jeden velice důležitý aspekt. Není důležité pouze dívat se na jedno číslo, na tu chybovost, ale je důležité dívat se na to, že tam jsou určité dolní a horní limity, které ukazují eh, vlastně, že Evropský účetní dvůr tedy vidí, že se ta chybovost pohybuje mezi dvěma poli. Mezi období 2011 a 2013 jsme měli 94% eh, důvěru, že ta chybovost je vlastně v tom nižším limitu do 6,1 a ten nejvyšší limit je 10,3 Takže vidíme, že i ten nižší, i ten vlastně nejnižší limit je vlastně mnohem výše, než je ten eh, limit tolerovatelné chybovosti, který je 2 Dále bych se chtěla vyjádřit ještě k těm podvodům. Během těchto uplynulých třech letů jsme um, dali Olafu šest případů k prošetření a teď máme zatím informaci, že všechny tyto případy se stále ještě řeší. A chtěla bych také podpořit ještě komentář pana Balčetise, který řekl, že komise má celkovou odpovědnost za to, jak je prováděn evropský rozpočet. Komise je hlavní účetní osobou, hlavním auditorem a my také adresujeme veškerá naše doporučení komisi. Ale na druhé straně musíme říci, že i členské státy mají dostatek informací k tomu, aby ta, ne všechny chyby, ale aby většinu těch chyb mohli mm, jaksi mm, pre, preventivně ošetřit. Takže členské státy mají dost informací k tomu, aby mohli těm chybám předcházet nebo aby mohli napravit. Takže bych chtěla říci, že i Členské státy musí být podněcovány k tomu, aby byly pečlivější, aby více dbali o řádnost a zákonnost výloh. Ale samozřejmě je to tak, že komise je tedy nese tu hlavní odpovědnost v tomto cyklu. Děkuji. A pan zpravodaj má závěrečné slovo. Eh, <clears throat> za slovo. Já jsem rád, že komise navrhuje eh, řadu konkrétních opatření eh, pro zlepšení situace. Myslím, že spolupráce s Evropským účetním dvorem je základní v této oblasti. Velmi bych se přimlouval za to, aby komisař Hogan, který jasně dal najevo, že v následujících letech dojde ke zjednodušení těch pravidel, pokračoval tímto směrem a zároveň, aby byla sloučena metodika výpočtu této chybovosti nejenom ze strany Evropské komise, ale také ze strany eh, členských států protože eh, sloučení nebo spolupráce mezi, eh, při tvorbě těch pravidel pro chybovost je zcela jednoznačně na nich. Děkuji vám. Tím se dostáváme na konci tohoto bodu pořadu jednání a rovněž i na konci dnešního dopoledního programu. Připomínám všem, že odpoledne se bude konat slyšení na téma mechanismy spolupráce ověřování týkající se Bulharska a Rumunska. Je to vlastně poprvé po těch osmi letech, co to sedná, jednání je výslovně věnováno tomuto tématu. Přeji dobrou chuť a sejdeme se odpoledne.